Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a kolegové. Posaďte se prosím na svá laciná místa. Ich möchte mit der Sitzung beginnen. Já bych zahájil naše dnešní zasedání. pořadu jednání. Máme drobné změny na zítra. Dnes eh, budeme volit tedy druhého místo předsedu výboru hned za chvilku. Takže prosím, dohodněme se na tom. A zítra bude situace, že vysoká zástupkyni, která to byla naposledy 11. února, znovu eh, nesebrala dost sil eh, před nás eh, zítra předstoupit. Dovolte mi, abych už nezbíral síly na to ji znovu zvát. Teď už je to jenom na dva měsíce a to už tak jako tak přežijeme. Eh, já bych vám chtěl navrhnout podle dohody, že tady zítra eh, vystoupí italská ministrně zahraničí a představí eh, nám italské předsednictví a zůstane tady déle ohledně neformálního gymnichu. Takže bude tady delší dobu, my jsme také změnili program, přijde už 9, takže už zítra v 9 bude rozhovor s Federikem Morgantinovou. To jméno se také snad naučím, říká pan předseda, chtěl říct Mogherinovou. A bude to do nějakých eh, půl jedenácté, jedenácti. A potom eh, tady jsou další eh, debaty. Sice chtěli jsme vám navrhnout a, eh, a, debatu s paní Hybáškovou, eh, vyslankyní EU eh, e v Iráku. A potom, pokud jde o Ukrajinu, eh, s panem Avakanem, hlavním vedoucím sledovat, tedy monitorovacím mice v OECD a potom Petrem Palasem, šéfem podpůrné skupiny pro Ukrajinu. A potom ke 12. bychom ještě hlasovali o rozpočtu budete-li souhlasit s takto změním pořadem jednání, tak eh, myslím se do něj můžeme eh, pustit. Je tady někdo proti? Není tomu tak, takže se do toho pustíme dále. Dále bych vám chtěl říci, že během letních prázdnin eh, jsme nebyli nečinní. Předseda vedl celou řadu rozhovorů a cest Kyjev, Ramallah, Jeruzalém. A, a v souvislosti tedy s usneseními, která jsme přijali na zasedání v červenci, jsem tlumočil a tato na příslušných místech. Srovnal se DV a INTA jsme měli konferenční hovor a probírali jsme příslušné otázky, které se nám v této souvislosti objevují a já jsem se částečně zúčastnil gymnichu, na který jsme se tady připravovali a debaty na radě o otázkách Iráku a Sýrie, Gazy na druhé straně a především o tématu Ukrajiny. Rozšířené předsednictvo tohoto výboru se tam účastnilo i další a, a to bylo na základě návrhu předsedy parlamentu. S touto debatou budeme pokračovat dnes a hlavně zítra, protože situace je dostatečně dramatická. Nebo řeknu, že za aktivní eh, politický život, který už mám dost dlouho za sebou, nebo který už mám tak dlouhý za sebou, tak takhle dramatickou situaci jsem zatím nezažil. To, co se děje v posledních dnech na Ukrajině, eh, je zřejmé, že v Evropě se znovu vede války, tak tomu můžeme říci cizí jednotky v jiné zemi. To no, nejsou vojáci, eh, kteří eh, se na dovolené eh, zrovna vydali z panceři na druhou stranu hranice, ale jsou to pravidelné jednotky. Dnes máme další potvrzený případ. Takže bychom měli se o tom bavit v širokých souvislostech. Budeme muset ovšem také projednávat to, co souvisí se sankcemi protože už teď eh, slyším eh, z některých hlavních měst něco, co mě možná tolik nebolí, ale od minulého týdne eh, se prostě proměnily doby v Evropě. Jsme v situaci, kdy můžeme říci, že nám zase padá dolů železná opona. Ovšem otázkou bude, kde přesně spadne. A nejdůležitější summit na to za posledních 20 let nás čeká ve čtvrtek. A já si myslím, že zajištění míru a bezpečnosti evropských národů musíme brát vážně a nemůžu tady přitom poslouchat, která země má jaké škody při jakých sankcích, eh, sankcích. Putin velice intenzivně pozoruje takovou debatu a takovéto debaty mu říkají, eh, můžeš pokračovat. Nejdřív na Krymu, pak obchodní sankce, to jsme nereagovali od minulého roku, potom tedy přišel Krym. Tam jsme reagovali umírněně a teď kruček po kručku jde dále. A já nevím, eh, kde má být konec celé akce. Myslím, eh, že bychom také jako parlament měli dát jasně najevo, že běžné myšlenkové hrábky, které jsme tady všichni vedli kdysi, musíte jít stranou. Pro mě to je každopádně tak, že můj mm, sen o věčném míru, o kterém tady s ním od roku 89 eh, doběhl do konce. Já si musím eh, sám sobě přiznat, že dlouhou dobu jsem tu situaci vyhodnocoval špatně. No myslím, že teď bychom si prostě neměli říkat, co bylo špatně a co bylo správně, ale prostě situace je jinak, než jsme si to představovali. A to musíme vzít na vědomí. Čím rychleji to vezmeme na vědomí, tím rychleji budeme schopni reagovat. Srdečně vám děkuji že příslušným eh, způsobem eh, to pochopíte. Pokud jde o eh, zápisy, máte nějaké připomínky, pokud ne, tak jsou přijaté a teď budeme volit druhého místo předsedu výboru. GUE NGL sdělila, že pan Javier Chuzo nahradí paní Marinu Abiol. Ano, navrhujeme Javiera Kuzo Beburgeho. Narodil se v Galicii ve Španělsku. Je to bývalý knihkupec a pracuje ve vizuálních a audio a umění podporoval kampaň proti rasismu, fašismu, proti eh, vojenské službě za mezinárodní solidaritu a eh, proti beztrestnosti za válečné eh, zločiny. Je to žádaný mediální komentátor v oblasti geopolitiky, obrany a lidských práv. Na profesionální úrovni v současné době vydává dokumentární film o změnách v Latinské Americe. A po rezignaci Viliho eh, Majera Javier eh, Kuzo ho eh, nahradil v oblasti zahraničních záležitostí. Je také členem výboru pro bezpečnost a obranu a je v delegaci pro vztahy s Irákem a pro vztahy s parlamentním schromažděním NATO. Žádám vás, abyste ho schválili jako místo předsedu za NGL. Děkuji, paní kolegyně. Žádné další kandidáty nemáme, ale každopádně prosím. Mimo mikrofon. Pane předsedo, můj kolega pan Beše by eh, rád nastoupil místo paní Google eh, eh, při hlasování. Ano, to jsme vzali na vědomí, děkuji. Pan Tenok? O těch změnách v předsednictvu. Dostali členové nějaké informace, protože mě to nějaké uniklo. Někdo rezignoval během uh, léta, nebo co se vlastně stalo? Tak to bylo sděleno, pokud já to dobře chápu, už eh, na plenárním zasedání, na poslední plenárním zasedání. To sdělala eh, frakce GUE, toto. To je normální postup. A vzhledem tomu, že nikdo nenavrhuje tajné hlasování, tak eh, navrhuji eh, zvolit kolegu aklamací. Tak vám, pane Kuzo, srdečně blahopřeji a prosím, zaujměte zde místo. Tak se omlouvám. Tak se omlouvám. Nebudeme mít slyšení, tak teď tady není místo, tak prosím poslyšení. <laughs> Eh, budoucí eh, velvyslanci už nervózněli, že eh, přijdou místa. A teď se dostáváme k bodu číslo 5. Pan velvyslanec Schweizgut. který eh, zatím zastupoval naše zájmy v Japonsku. A teď byl jmenován eh, vedoucím eh, delegace EU v Číně a Mongolsku. pokud je o význam této pozice z hlediska zahraniční a obchodní politiky, tak to nemusím zde vysvětlovat, myslím. Pan Švajskut eh, už se tady jednou vyjadřoval a eh, když šlo o Japonsko a tehdy jsme uznali jeho kvalifikace a teď uvidíme, jestli eh, jeho akceschopnost poklesla. Výkonnost, každopádně pane Švajskute,